Dámy a pánové, navrhuji, abychom zahájili činnost. Zdá se mi, že je čím dál větší problém začít včas. A to není dobré, protože plítváme prostředky parlamentu, platíme naše skvělé tlumočníky čtvrt hodiny zbytečně. Takže v rámci e, slušnosti nás, europoslanců, a současně v rámci snahy náležitého využívání rozpočtových prostředků Evropského parlamentu, který leží na srdci jistě všem, tak eh, když se máme sejít ve tři, tak máme taky ve tři začít. Náš zpravodaj je přítomen, koordinátoři jsou přítomni, nejdůležitější členové rozpočtového výboru jsou přítomni, tak navrhuji, abychom začali na Kobu News je náš program. E, domnívám se, že připomínky nejsou, takže pořad jednání považuji za schválený. Bod 2. Sdělení předsedy. E, tady v Kobu News je seznam jazyků, které máte k dispozici. E, naše jednání jsou přenášena na internetu přes web streaming. Sice nevidím svítit kontrolky na kamerách, ale předpokládám, že vysílání pokračuje i bez kont- svítících kontrolek. Chtěl bych kromě toho říci, že co se e, týče e, finančního nařízení o službě pro vnější činnost na základě hlasování na společném zasedání s výborem pro rozpočtovou kontrolu, naši spoluspravodajové, paní Gressle a pan Riveli e, z z výboru pro rozpočtovou kontrolu zahájili jednání s belgickým předsednictvím rady za účelem dosažení dohody již v prvním čtení, jak jsme e, plánovali minulý týden. Jednání dostatečně pokročila proto, abychom toto mohli dát na program trialogu, který proběhne 11. října, to znamená příští týden, tak, aby pokud všechno bude v pořádku, abychom mohli tedy toto nařízení předložit k prvnímu a jedinému čtení na druhé říjnové plenárce. Pak ještě v Kobu News je e, jedna chyba, kterou musíme opravit. Jedná se o bod 6 pořadu jednání. Tento bod 6, to je bod, který se týká GNI, to je nesmírně technický bod a e, týkající se rozpočtu. Tam zpravodajem je samozřejmě e, kolega Bege a nikoli Barbara. Barbara po e, Begovi převzala některá témata, ale přece jen ne všechna. Takže, ale v každém případě tento bod se přesouvá na později. Takže Tolik k bodu 2 sdělení předsedy. Chtěl bych ještě říci, že bod 3, to znamená schválení zápisu ze schůze, z předchozí schůze, tak tady žádný zápis není, takže můžeme postoupit dál. Co se týče e, zasedání tento týden, dnes odpoledne dokončíme resty co zbývá k hlasování o rozpočtu 2011, čili zpravodaj nás seznámí s hlasováním, které ještě zbývá. A zítra ráno já navrhuji, abychom změnili časové dispozice. Zítra ráno v 8.30 probíhá konference předsedů politických klubů parlamentu a tato konference má na programu problém rozpočtu Evropského parlamentu a je to již po třetí, kdy konference předsedů eh, projednává toto téma. A eh, pozvala oba naše zpravodaje, Sidony a Helgu Trupl i mě, eh, jako předsedu rozpočtového výboru, na to zasedání předsedů. A bylo nám řečeno, že konference předsedů si přeje, aby hlasování o rozpočtu na rok 2011 bylo jaksi dáno do politické souvislosti s problematikou rozpočtu, evropského rozpočtu a financování evropských politik ve střednědobém výhledu, a to jak co se týče výdajů potřebných pro tyto politiky v rámci nových kompetencí vyplývajících z Lisabenské smlouvy, aktualizace stropu víceletého eh, rámce, který v současné době eh, tedy je v platnosti. Je to to eh, midterm review, o kterém byla řeč několikrát i to, o čem jsme hlasovali na poslední plenárce. A co se týče příjmu, tedy zahájí diskuse o vlastních příjmech a na tom se tedy vlastně pracuje už leta. Čili konference předsedů má v úmyslu mm, projednat, jak by Evropský parlament při příležitosti hlasování o rozpočtu na rok 2011, jak by dokázal přesvědčit radu a říkám-li radu, jde o to, jestli to má být rada ministrů, náš obvyklý partner, nebo Evropská rada, prostě přesvědčit radu, aby akceptovala zahájení diskuse o evropské vysokých financích a je to problém, jak politický, tak technický. Čili zítra od 8.30 do 10 bude eh, konference předsedů jednat o tomto tématu. A my spolu se zpravodaji eh, tam budeme informovat o postupu našich prací, o navrhovaných pozměňovacích návrzích k rozpočtu 2011 a zatím pouze na rok 2011 a uvidíme, jaká jsou stanoviska nebo pokyny a závěry konference předsedu. A proto bychom posunuli začátek z 9. hodiny na 10. Tedy, takže by rozpočtový výbor pra, e, zahájil zítra ráno až od 10 hodin svou práci. A budeme potřebovat hodinu na to, abychom rozpočtovému výboru sdělili in kamera, co bylo řečeno na konferenci předsedů. Čili bude to uzavřené jednání pro všechny členy rozpočtového výboru, ale pouze pro ně. A zástupci ostatních institucí, diváci a, a všichni, kdo mají zájem, tedy a web streaming a podobně, to, to bychom tedy otevřeli, zahájili vlastně pro veřejnost až v 11 hodin. Čili v 11 hodin bychom zahájili formální eh, jednání podle toho schváleného pořadu jednání a případně bychom dokončili hlasování od té, po té 11. hodině, pokud nestihneme všechna hlasování ještě dnes odpoledne. Čili takový je program. Co se týče zbytku týdne, my máme potom další schůzi ve čtvrtek odpoledne po e, miniplenárce. E, je to tr- tradiční čtvrteční zasedání Eh, během něhož budeme hlasovat o návrhu rezoluce eh, předložené na plenárce a pozměňovací návrhy k rozpočtu na rok 2011 a cílem je vysvětlit ostatním institucím a veřejnému mínění, jaký má, mají tedy smysl ty pozměňovací návrhy, které odhlasujeme. Eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, skončila dnes v poledne ale samozřejmě naši zpravodajové mají možnost předkládat kompromisní pozměňovací návrhy i eventuálně včetně e, zapracování toho, co zazní zítra na konferenci předsedů a později na rozpočtovém výboru, tak aby tedy se bylo možno toto vzít v potaz. Takže tolik program na tento týden. Jsou nějaké připomínky nebo otázky? Není tomu tak, takže vám děkuji. A nyní můžeme přistoupit k bodu čtyři na pořadu jednání což je eh, vlastně konec projednávání rozpočtu na rok 2011 a naše zpravodajka nám řekne, co navrhuje. Sidonie, máte slovo. Děkuji, pane převodničonci. Zešlého tygodně... Děkuji vám, pane předsedo. Minulý týden, jak už jste říkal, nám zbylo několik záležitostí k projednání. Tyto záležitosti jsme na jedné straně ještě neodhlasovali a na druhou stranu zde máme ještě řadu věcí, které si musíme ještě vyjasnit, které jsme tedy minulý týden nedořešili. V dokumentu, který jsem vám rozdala, je to dokument 4, druhá část, představujeme záležitosti, o kterých máme hlasovat dnes. Ve stručnosti bych vám ráda nyní představila, o co se konkrétně jedná. Na straně 2 tohoto dokumentu jde o kategorii 4. Minulý týden se nám podařilo vybojovat velmi těžko vybojovatelný kompromis, který se týká kategorie 4. Neměli jsme ještě ale hotovou tabulku, abychom mohli o tom kompromisu hlasovat. Nyní tedy budeme hlasovat o této záležitosti. Takže budeme hlasovat o části rozpočtu, o které jsme nehlasovali minulý týden a já navrhuji hlasování unblock. Druhá záležitost, kterou bychom měli dnes ještě vyřešit, se týká mého vlastního pozměňovacího návrhu číslo 300. Tento pozměňovací návrh, pardon, 3000, tento pozměňovací návrh je součástí kategorie 1A. Tento pozměňovací návrh se týká části ITER. Můj návrh se týká 45 milionů eur. Ale protože se změnil kompromis, který se s pilotními návrhy týče a šlo o změnu ze dvou milionů na jinou částku. Já tedy proto navrhuji, abychom zůstali u toho původně navrhovaného rozpětí a jednali bychom o těch 47 milionech. Ne, pardon, abychom snížili tuto částku 47 milionů. Na další stránce je pozměňovací návrh z minulého týdne. Nejsem si jistá, jestli jsme už připraveni k přijetí tohoto návrhu. Jedná se o pozměňovací návrhy, které se týkají Evropské služby pro vnější činnost. Naši kolegové ze zahraničního výboru jsou předkladateli a tyto návrhy se týkají dodatečných podmínek, které si kleneme my jako parlament na vysokého představitele, představitele této zahraniční služby. Eh, jde o například tu velkou rezervu, tam se jedná o 18 milionů 600 tisíc eur. Tato rezerva zahrnuje celou tuto částku a je určena pro tu Evropskou službu pro vnější činnost Evropské unie. Potom zde máme druhou rezervu, to je menší částka a týká se DG Relax. A dále zde máme ještě jednu záležitost, která pro dnešek není připravena a zralá a vyžaduje další politickou diskuzi. Jedná se o pilotní projekty a přípravné akce. Budu stručná a představím vám je. To, o čem jsme hovořili minulý týden, musíme ještě promyslet. Řekli jsme totiž, že nevyužitou část těch přijatých projektů by mo- bychom mohli přenést do projektů, které se teprve připravují. To jsme probírali minulý týden a já doufám, že se nám podaří dnes odpoledne na setkání koordinátorů dosáhnout konsenzu. Zítra bychom tedy mohli o tomto hlasovat. To je vše. Děkuji. Très bien, je vous remercie. Výborně, děkuji vám. Takže myslím, že budeme moci postupovat poměrně svižně. První hlasování en bloc ohledně té položky číslo 4. Geren, já bych chtěl vznést otázku, ne k tomuhle, ale k něčemu jinému. Možná, že mi něco z toho, co si Donie řekla, uniklo, protože jsem tady měl paralelní diskuzi. Ty dvě rezervy u služby pro vnější činnost, tam eh, došlo k rozdání nového znění. K tomu se ještě vrátíme, je to tak? Ano, vrátíme se k tomu, předseda. Přesně tak, vrátíme se k tomu během hlasování. Jedná se o kompromisní pozměňovací návrhy, které předkládám. A zpravodajka nám řekne, co o tom soudí. Ale prozatím, pokud všichni souhlasíte, tak co se týče tabulky u té kategorie 4, to je tabulka, která písemně řádek pořádku e, upřesňuje e, jednotlivé parametry té politické dohody, ke které došlo minulý týden. Co se týče těch opatření, e, úsporných opatření, na jedné straně ohledně banánu, na druhé straně ohledně IC, tak abychom priority mohli i nadále financovat a zůstali v limitu. Takže chci požádat eh, rozpočtový výbor, aby s tím vyjádřil svůj souhlas, svůj souhlas ale ještě předtím požádal o slovo pan portáš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl také vznést otázku k paní zpravodajce. Eh, vzhledem k této zprávě, o které teď máme diskutovat, jsem dospěl k názoru, že obsah, obsah eh, zprávy je trochu odlišný eh, od toho, co je nám teď tady předkládáno, co nám je tady navrhováno. Takže já mám určitou obavu. Hned to vysvětlím co se týče programu pro Afganistán, tak co se tam vlastně přesně plánuje? Já si teď na to sám nespomínám. Měl jsem pocit, že byly původně navrženy jiné částky, co se týče zmenšení těch původních návrhů. Děkuji vám, předseda. Nikdo žádné další otázky? Paní zpravodajko, můžete odpovědět na dotaz? dotaz paní, pana Portáše. Jedná se o e, makrofinanční pomoc. Paní zpravodajko, děkuji. Já vám ještě jednou vysvětlím eh, povahu tohoto hlasování. V minulém týdnu se nám podařilo v úplně poslední chvíli dospět k politickému konsensu eh, a eh, odhlasovali jsme a přijali en blok určitý počet těch položek, které odrážejí tento konsensus a do toho byl zavržen i Afganistán. Nicméně těch pět E, položek, které máte před sebou v tabulce. E, o těch jsme minulém týdnu nehlasovali a e, to také proto, že ta tabulka v minulém týdnu neexistovala, takže proto Eh, hlasujeme teď, ale to nic nemění na našem koncensu, eh, který eh, minulý týden vznikl předseda. Děkuji, pan Portaž je ujištěn, uklidněn, výborně, takže teď tedy mohu předložit k stvrzujícímu hlasování tabulku ohledně kategorie 4, tak jak je uvedena na straně 2 našeho dokumentu. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Děkuji ještě jednou. Blahopřeji paní zpravodajce a všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu, protože musím říct, že to je ta nejobtížnější kategorie pro nás z naší perspektivy a přitom jsme ji teď přijali jednomyslně, což je opravdu něco, co vhání slzy do očí. Tak pokusíme se tu eh, jednomyslnost udržet i nadále. Teď eh, ITER, je to článek 08-2002. Řeknu to ještě jednou, protože jsme tady eh, veřejně eh, prostě k dispozici a na intranetu, i když tady nesvítí kontrolka, ale jsou tady nepochybně další, včetně novinářů, kteří o tom budou moci dát zprávu. Naše politická vůle nespočívá v tom, že bychom chtěli snad spochybnit program ITER. Naše eh, politická vůle je takového rázu, že chceme, abychom měli možnost financovat své priority. Teď už se nepohybujeme v kategorii 4, ale v kategorii 1A. A chceme je tedy financovat tehdy, když se prostě vyjeví ty jednotlivé priority u každého programu. O ITERu jsme měli možnost hovořit vícekrát eh, ohledně projektu eh, více projektů pro rok 2010 a dále. Je tady určité manevrovací pole. Naše zpravodajka i v souladu s tím, co bylo rozhodnuto v minulém týdnu, upřesnila jaká byla tedy výše prostředků, které budeme potřebovat eh, v této položce, abychom mohli financovat i své další priority. Eh, v textu je to tedy 45 milionů, ale zpravodajka eh, sdělila, že potřebuje o 2 miliony více, takže dohromady jde o 47 milionů. Je to tak, paní zpravodajko? Ano. Takže 47 milionů a s tímto objemem prostředků zůstáváme vlastně ještě pod tím stropem a e, držíme se e, dobře. Je to tedy výše 47 milionů. Kdo je pro tento objem finančních prostředků? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Dva se zdrželi takže tato položka je tež přijata. No a tím se dostáváme, Elga. Děkuji, pane předsedo. Možná, že jsem přišla příliš pozdě, nebo jsem jednala příliš pozdě, nebo jste mě neviděli. Já jsem chtěla říct jednu větu. Já jsem teď hlasovala pro toto snížení prostředku, ale to neznamená, že my jako zelení jsme naprosto spokojení s touto dohodou. Chci to zdůraznit ještě jednou. Samozřejmě nebudu hlasovat proti, ale moje stanovisko je velmi odlišné od stanoviska ostatních politických eh, frakcí, protože já si myslím, že v tuto chvíli bychom prostě neměli toto financování financovat a všichni vědí, jaké je moje stanovisko k této věci. Ano, Helgo, vy už jste nám to řekla, ale my to tedy zaznamenáváme co se týče vaší frakce, tak těch 47 milionů není maximum, ale minimum, je tomu tak. Ano, já tomu tak rozumím. Lašlo Šurian, prosím. Chtěl jsem jenom doplnit, že se nedomnívám, že by jediný politický klub byl spokojený s tím, eh, jak to je, ale to je prostě život a takové jsou kompromisy, prostě musíme být trochu pružní a takže já naprosto nejsem spokojen s tímto řešením, ale přesto je podporuji. Dobře, takže všichni se vyjádřili tak ITER. Žádné další vysvětlení hlasování nevidím. Dobrá. Takže můžeme nyní přistoupit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které se jmenují Joint Amendment, nebo spojené pozměňovací návrhy číslo 1 a číslo 2. E, služba vnější činnosti. Jedná se o pozměňovací návrhy eh, k týkající se financování provozu služby vnější činnosti. A to jsou jediné to znamená, jakmile bychom přijali pozměňovací návrhy tohoto druhu a pouze tedy tyto pozměňovací návrhy, tak implicitně to znamená, že jsme schválili eh, opravný dopis, ke kterému se vztahují a kromě toho, že nemáme žádné další pozměňovací návrhy k tomuto opravnému dopisu. A pokud jsme nepředložili žádný další, pokud bychom nepředložili žádný pozměňovací návrh, tak bychom to jaksi nevyjadřovali. Ale jestliže jsme předložili eh, pozměňovací návrhy, tyto dva, tak tím vlastně schvalujeme zbytek. Hovořili jsme o tomto problému ještě minulý týden o eh, rezervě v dvou, u dvou položek, týká se to komise a služby eh, vnější činnosti. Hovořili jsme o tom mezi koordinátory, hovořili jsme o tom v rozpočtovém výboru, vyslechli jsme, eh, měli jsme řadu kontaktů bilaterálních, multilaterálních. To téma vyvolalo mnoho emocí eh, v ostatních dvou eh, eh, v institucích, to znamená jak v komisi, tak v úřadu služby prvnější činnost, takže jakožto předseda rozpočtového výboru já se snažím usnadnit hledání řešení. To znamená e, formulaci hledání znění, které by odpovídalo tomu, co zaprvé si přeje zahraniční výbor a říkal to několikrát a, a napsali to e, jak si, dopisem e, předsedy zahraničního výboru. A legitimní obavy Evropské komise a vysoké představitelky v rámci jejich odpovědnosti vyplývající ze smluv a, e, a, a sna, tedy snaha tady skloubit to se všemi závazky vyplývajícími z kvadrialogu, který proběhl v Madridu v červenci tohoto roku, kde došlo ke dohodě mezi komisí, parlamentem, radou a vysokou představitelkou a e, o e, statutu, vazbách a způsobu fungování služby pro vnější činnost. A v tomto duchu já tedy navrhuji mírnou změnu formulace obou pozměňovacích návrhů v následujícím duchu. Tak, jak znějí původně tyto pozměňovací návrhy, jak si implicitně eh, jakoby říkají, že si parlament eh, určuje právo veta týkající se transferu uh, pracovníků nebo jmenování, což spochybňují ostatní instituce. Já navrhuji znění, které je poněkud mírnější a kde by byla řeč o nutnosti ze strany ostatních to zna, komisí, institucí, to znamená komise a vysoké představitelky, informovat před přijetím rozhodnutí o transferu nebo jmenování poskytnout předběžnou informaci Evropskému parlamentu. A poté, kdy bude tato informace podána, tak pak výhrada může být stažena s tím, že parlament potom může výhradu stáhnout a nemusí, to bude záležet na obsahu té informace. Je to otázka formulace pouze a já navrhuji spíše toto znění, které je takové úctivější, podle mého názoru a, a jak si více respektuje dohody vyplývající z kvadrialogu a kromě toho tedy lépe respektuje úlohy a pravomoci jednotlivých institucí. A nyní Geran žádal o slovo. I think everybody uh, respects the... Já se domnívám, že všichni oceňují snahu předsedy nalézt řeč, řešení u této velmi citlivé otázky, nicméně já mám pořád ještě trošku problém tedy s tím zněním. My jsme ten dopis dostali Eh, i dnes tedy dopis od tří členů zahraničního výboru, kteří to všechno eh, projednali eh, s panem Frohoštatem a dalšími. A první hm, výhrada se týká konzultací o prioritách jmenování a vy tady uvádíte jak si prior informing, to znamená informování předem. No, ale ono, to první znění představuje dialog a nikoli pouze komunikaci. Ale když tady vidím ten dopis z dnešního rána, tak tam eh, eh, se stále píše, že budou konzultováni a tak dále. Takže mohli bychom dostat trošku více času pro to, abychom to mohli třeba prodiskutovat dnes večer na schůzi koordinátorů a vrátit se k tomu zítra. Je to opravdu velice citlivé téma a my potřebujeme čas na konzultace s experty. Velice bych ocenil, pokud by toto bylo možné. Pokud koordinátoři tomu dají přednost a budou si přát více času. Vzhledem k tomu, že mou snahou je dosáhnout řešení přijatelného pro všechny, my teď tady nejsme pod extrémním tlakem, není to tak naléhavé, takže pokud by eh, podle vašeho názoru pár hodin na konzultace eh, bylo užitečných a usnadnilo by Eh, závěrečných kompromis, tak já samozřejmě souhlasím. Dobrá? Takže odložíme hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích na zítřejší dopoledne a budeme o tom hovořit na schůzi koordinátorů. Pan Hartong žádal o slovo? Žádal jste o slovo, pane Hartonge? pokud je to přesunuté, hm, tak já se vyjádřím zítra. Dobrá, děkuji. Takže o to rychleji můžeme pokročit. Takže pak je pozměňovací návrh 2062, předložený Helgou Trupl o parlamentu Helgo. To je pozměňovací návrh, který jsem předložila jménem předsednictva. Jedná se o technické přizpůsobení k e, těm jednotlivým zvyšováním e, honorářů pro asistenty. Já není s tím problém. Děkuji předseda. Není e, nikdo proti, takže předkládám k hlasování. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji dva se zdrželi, jeden se zdržel, takže návrh je přijat. A teď, co se týče těch pilotních projektů a přípravných činností, jak si asi vzpomenete, v minulém týdnu jsme eh, odhlasovali ty údaje, ty cifry, ale teď tady máme určité komentáře a ty jsou důležité, protože v některých případech tady došlo k sloučení jednotlivých odlišných pilotních projektů a je třeba v těch připomínkách velmi dobře upřesnit, jak to bude s financováním těchto sloučených projektů a někde jsme zase nahradili vlastně ty pilotní projekty Eh, těmi rozpočtovými linkami, takže to potřebujeme mít před sebou v písemné podobě, což eh, zpravodajka připomíná zatím nemáme. Bylo by třeba, abychom to dnes odpoledne měli k dispozici, abychom o tom mohli zítra hlasovat. Co možná nejvíc liniek en bloc eh, a položek en bloc a potom teda některé oddělené. Doufám, že to vnímáme s zpravodajem stejně. Já si myslím, že dnes hlasovat nemůžeme nemůžeme, protože se ukazuje, že e, tyto připomínky jsou také velice e, citlivé z politického hlediska a bylo by dobré to ještě probrat během jednání koordinátorů, abychom se vyhnuli tomu, že se zítra bude hlasovat odděleně či dílčím způsobem, abychom tedy mohli hlasovat opravdu en bloc. Předseda, výborně, takže před koncem dnešního jednání našeho výboru budeme tu tabulku mít k dispozici směrnici, opravdu ji potřebujeme, e, protože e, by bylo dobré, aby každý mohl e, případně ještě prostřednictvím koordinátora nějaké potenciální problémy řešit. Jinak tedy hlasování zítra. Dobře, tak děkuji a mám takový dojem, že ještě jinak. Zítra se budeme rovněž zabývat návrhem pozměňovacím který se týká finančních transakcí a e, vlastně poplatku za tyto finanční transakce, tak jak to socialisté navrhují. Garan má také něco. Každopádně se mi zdá, že to je všechno součástí určitých myšlenek či položek, e, které e, by eh, mohly být zajímavé i z hlediska dalšího, eh, další rozpravy eh, o rozpočtu pro rok 2011. Takže bylo by asi dobré, kdybychom o tom diskutovali společně s dalšími iniciativami. Göran? Ano, velmi stručně asi to bude lepší zítra. Každopádně si myslím, že by bylo dobré o těchto věcech diskutovat ve světle toho, e, co vlastně vyplyne z konference předsedů zítra. Pokud chtějí rozpočtovou proceduru pro rok 2011 spojit s finančním rámcem, e, tak i tato e, věc, tato, tento poplatek za finanční transakce by toho měl být součástí, takže nechme to na zítra, až uvidíme, jak dopadne konference konference předsedů. Předseda, ano, myslím si, že to je tak, že bychom takto měli postupovat, toto by měla být naše metoda práce, je to každopádně významný pozměňovací návrh, ale je odlišný od toho doplňkového hlasování o rozpočtu. Takže teď vlastně se dostáváme nad ten obvyklý rámec. Mám pocit, že tedy můžeme prohlásit, že bod 4 je vyčerpán pán, ne, Geran ještě něco má, já se omlouvám, eh, Geran, ale pak je tady ještě eh, rezerva k té policejní akademii, o tom se nehlasovali, eh, nehlasovalo, jedná se o SEPOL. Hlasovalo se o tom? Dobře, tak jsem to asi nezaznamenal. Já jsem měl pocit, že ještě diskutujeme o znění, ale asi se mílím. Madame le rapporteur. unikliśmy tych, tych uwag, ale proponowałam... V této záležitosti jsme ještě nehlasovali, ale navrhuji, aby o tom pohovořila paní zpravodajka, která se tím zabývala. Paní zpravodajská agentury. Děkuji vám, pane předsedo. Já se ráda chopím slova. Ano, opravdu jsme v této záležitosti už hlasovali. Hovořili jsme obzvláště o tom, že společně s výborem pro rozpočtovou kontrolu chceme úzce spolupracovat. A z toho důvodu jsme zařadili právě tuto rezervu do rozpočtu pro rok 2011. Ale v posledním týdnu jsme měli ještě co dočinění s takovým tím technickým přizpůsobením v souvislosti s tím zněním. Týkalo se to podmín, podmínek pro eh, čerpání té rezervy. Musím říci, že jsem si to přečetla a že to bylo mnohem přesnější než to, co jsme eh, vytvořili předtím. Bylo to tedy mnohem přesnější a lepší. Celé jsem to předala výboru, sekretariátu výboru pro rozpočet a ti to tedy do textu zapojí. Nejsem si jistá, jestli o tom teď musíme ještě hlasovat, konkrétně o tady tu volbu těch slov, konkrétně o tom to změní. Ale pro mě je ta věc jako taková ukončena, je to zkrátka uh, už v mém kalendáři očkrtnuto jako hotové. Merci, Juta. Děkuji, Juta. Eh, předseda, já eh, navrhuji, abychom se zajistili, že text bude k dispozici a pokud vznikne nějaký problém, tak se to ještě může řešit na úrovni schůze koordinátorů či případně zítra. Každopádně zdá se, že tady jakási dohoda je, je tady určité znění, ale teď jde o to, aby bylo k dispozici pro všechny. A priori nepotřebujeme doplňkové hlasování. Takže dostáváme se eh, k bodu 5 pořadu jednání. Pokud naše zpravodajka je připravena, tak tady vlastně je možnost výměny názorů k bodu 5. A toto jsou vlastně nové věci k Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Barbaro. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda navrhla přítomným kolegům, abychom tento případ Irska projednali zítra, a to společně s prezentací těch ostatních čtyř návrhů a žádostí o čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Potom bychom mohli všech těch případů projednat společně. Ten případ Irska musí být představen výboru dnes nebo zítra. A O celé věci budeme hlasovat teprve 26. října. Zítra bychom tedy představili eh, ještě ty další čtyři případy, ale o těch budeme hlasovat zítra. Pokud tedy souhlasíte, děkuji. Eh, no, ano, myslím si, že všichni souhlasí. Eh, mohla byste o tom už začít eh, hovořit dnes, abychom mohli zítra celou tu hlasovací proceduru urychlit, pokud jste připravena. Máme teď trošičku času k dispozici, zítra ho budeme mít méně a při tom hlasování budeme mít víc. Takže prosím, Barbaro. Allora, grazie presidente. Um... Dobře, děkuji vám, pane předsedo. Máme zde tedy před sebou pět nových žádostí o čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. O tom prvním návrhu budeme hlasovat, jak už jsem řekla, 26. října. Jde o 800 propuštěných zaměstnanců společnosti SR Technics. Tito zaměstnanci pracovali v leteckém provozu. Jedná se konkrétně o 705 milionů eur. V souvislosti s hlasováním, které proběhlo minulý týden, se text pozměnil pomocí ústních pozměňovacích návrhů. Tyto ústní pozměňovací návrhy byly výborem minulý týden přijaty. Je to těžké vyjádřit, jak bych to jen řekla. Jde zkrátka o to, že jsme umožnili nové možnosti čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro malé a střední podniky. To tedy přineslo hlasování z minulého týdnu, takže to je vlastně to jediné nové. No a k tomu druhému návrhu. Tam jde o 1400 propuštěných zaměstnanců, kteří pracovali ve španělských podnik, podnicích eh, v Katalánii. Jde o odvětví nákladních automobilů a jde o odhadem 2,7 milionů eur. Eh, třetí návrh se týká 512 propuštěných zaměstnanců v holandském eh, podniku NXP Semiconductors. Eh, částka, o kterou žádají, je 1,8 milionů eur, odhadem tedy. Ten čtvrtý návrh pochází z Dánska a měli bychom jim podpořit 951 zaměstnanců, kteří byli propuštěni. Byli propuštěni v 58 podnicích v Nordilandu. Pracovali původně v oblasti strojírenství žádají o 7,5 milionů eur. Opět odhadem ten pátý a poslední návrh eh, pochází z Portugalska. Eh, jde o 519 zaměstnanců, kteří byli propuštěni, propuštěni z podniku Kimonda pracovali v oblasti elektroniky. Žádají o 2,4 milionů eur, opět odhadem. Je zcela jasné, že pozměňovací návrhy, které byly nyní předloženy, odpovídají těm pozměňovacím návrhům, o kterých jsme hovořili a o kterých jsme hlasovali již minulý týden, jsou naprosto identické. Takže tu máme ten pozměňovací návrh kolegy Alvara a dále eh, pozměňovací návrhy od kolegů socialistů. A dále zase další pozměňovací návrhy od kolegy Ojklanda a Alvary. O všech jsme tady již hovořili a hlasovali, to už jsem říkala, takže děkuji. Děkuji. Jsou nějaké připomínky nebo poznámky, komentáře? Pan Eglund a potom pan Portaš, prosím, pan Eglund. Děkuji, předsedo. Děkuji také zpravodajce eh, za velice jasnou představu. Jak víte, ne všichni jsou nadšeni eh, tímto nástrojem, ale někteří mají víc obav než jiní a výhodou je, že je možné tedy nalézt společná stanoviska s kolegy eh, v výboru v minulém eh, týdnu a podobně. Tady vyplývají určité obavy z některých tendencí. A co se týče tedy toho transferu, který tady máme před kdy se jedná o převod prostředků v pro malé a střední podniky, eh, kdy jsou to vlastně prostředky z politiky na inovace, ehm, to vyvolává určité obavy, protože na jaře jsme hodně hovořili o eh, strategii 2020 a teď vidíme, že kvůli těmto prostředkům, že zřejmě komise nemá jaksi dobré využití pro tyto eh, prostředky a my teď máme pocit, že tady jsou významné položky, které jsme společně odhlasovali jako prioritní a najednou jakoby z toho vyplavaly nějaké prostředky navíc, které zřejmě nejsou tak dalece potřeba a to je zřejmě špatně. Eh, jestliže tyto prostředky v, v, zbývají v tom mechanismu. Takže by nás zajímalo, zda toto je jediný případ, kde přebývají peníze a pak bychom také rádi od komise slyšeli, proč tyto peníze nejsou vynaloženy tam, kde vynaloženy být měly. E, protože tato tendence by jaksi neměla pokračovat, jestliže chceme něčeho dosáhnout v jiných oblastech. Čili to je možná trošku nad rámec téma vystoupení mm, paní zpravodajky, ale politicky je to s tím spojené, protože rozhodování o těchto převodech, o tom jsme hovořili minulý týden a, a vlastně ty, to, to, to, je, to je eh, jaksi ve mm, stručnosti, co vyvolává moje obavy. Jinak eh, samozřejmě souhlasíme s tím, jakým způsobem zpravodajka tedy toto téma zpracovala, ale je to spíš tedy otázka na komisi týkající se tedy obecně tedy toho využívání schválených prostředků. Předseda, děkuji, eh, pane kolego, děkuji. To je, myslím, vynikající poznámka. Vynikající poznámka, protože dotčené položky jsou považovány z naší strany za priority. My jsme teď eh, eh, odhlasovali pozměňovací návrhy, aby v příštím roce tyto položky byly navýšeny a konstatujeme současně, že letos nebyly zcela spotřebované, čili to je opravdu podstatný problém. Skutečnost je taková, že přijde den, kdy pokud ponecháme tento fond, jestli budeme vždy schopni získat prostředky do tohoto fondu. Ale zatím tento fond je financovaný z úspor, které nastávají nedos, jaksi ne, nedočerpáním jiných položek. My jsme na počátku konstatovali, že e, nejvíce využívaný je sociální fond ze všech tedy rozpočtových položek a zdálo se to podivné a trošku eh, jaksi mm, v rozporu s našimi představami. A teď vlastně se využívají prostředky z Fondu pro inovace a přípravu budoucnosti. A to je opravdu problém. Uvidíme, zda Evropská komise bude schopná na tuto vaši otázku odpovědět, ale myslím, že je dobré, že tato otázka zazněla. Pan Portaš, velký odborník, také na toto téma také má otázku. <clears throat> Děkuji. Myslím, tato tak to vracíme k diskusi, která už tady proběhla. Minule byla řeč o Evropském sociálním fondu, teď se dostáváme k jiným položkám a nesmíme zapomenout, že se o tom už hovořilo, ale na to se dá odpovědět dvojím způsobem. Za prvé, máme určité e, položky, které jsou přefinancované a nebo e, nejsou efektivně využité ale eh, ta hlavní otázka eh, tedy zní, eh, jak si, to je otázka financování tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci a on by měl mít vlastní zdroj financování. Já v tom s kolegou Aglundem nesouhlasím. Mělo by to fungovat v rámci rozpočtového programu. Moje druhá poznámka, já nemám žádné připomínky týkající se pěti návrhů, eh, které eh, jsou předloženy. Já znám lépe situaci v Portugalsku a eh, konkrétně třeba tento týden jsem se setkal s pracovníky firmy Kimonda z Portugalska, ten program má mírné spoždění v Portugalsku, to je ohledně 840 pracovníků, kteří se tedy to ucházejí, někteří půjdou na stáž, je tam tedy mírné spoždění, ale jak si bych řekl, že to není naší chybou. Jak si vinou, nebo eh, viní je celý systém a jeho způsob fungování. A moje poslední eh, poznámka. Hmm, jestliže já jsem minulý týden, na začátku týdne nebyl přítomen při hlasování o rozpočtu, protože jsem byl pozvaný na schůzi všech zástupců e, národních vlastně žadatelů E, do fondu. Ta schůze se konala v Portugalsku a protože jsem zpravodajem a protože e, musím e, jak si sledovat činnost tohoto fondu, musím tím pádem také sledovat, jakým způsobem jednotlivé státy jak si, si představují budoucnost tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A proběhla anketa týkající se budoucnosti tohoto fondu. Byl to dotazník, který byl rozeslaný také Eh, představitelům těch uchazečů o prostředky a bylo by dobré, až budeme znát výsledky tohoto dotazníku, udělat schůzku, kde si pohovořit o výsledcích. Je to to první, eh, eh, první anketa ze strany komise a bylo by dobré si to zhodnotit a podívat se, co případně by si zasloužilo změnu. Předseda, děkuji, to je, myslím, dobrý návrh. A co se týče hlasování minulého týdne, skutečně jste nemohl být přítomen, nicméně my jsme se pokusili toto maximálně zohlednit, zohlednit přání vašeho politického klubu, protože zpravodaj ve svém seznamu pilotních projektů a přípravných akcí uvedl hlavně dva e, pilotní projekty navržené ze strany GUE a vyvolalo to mnoho, řekl bych, zášti a závisti. Podařilo se tedy nakonec čísla odhlasovat a vzít zítra odhlasujeme komentáře. Čili nyní se obracím na zástupce komise, zdravím generálního ředitele a chci se zeptat, zda si přeje odpovědět na otázky eh, pana Aglunta, případně komentovat další věci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Odpověď je, myslím, mm, mm, uvedená v dokumentech, které výbor dostal. Mám tady před sebou například dokument eh, o převedu prostředků DEC 13 2010. Jedná se o převod do e, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A v tomto dokumentu na straně 4 je uvedený důvod, proč používáme rozpočtovou položku 010405. Důvod je jednoduchý. Je to položka, eh, která eh, zásobuje fondy na podporu Evropského investičního fondu. A skutečnost je taková, že v důsledku ekonomické krize aktivity investiční fondy, investičního fondu eh, byly podstatně zredukovány, bylo tím pádem i, i eh, méně výdajů a te proto jsme eh, jak si takto vznikly přebytky, které bylo možno využít, aniž by došlo k poškození aktivit, které jsou financovány z této položky, ale které sami o sobě byly obětí dopadů ekonomické krize a poklesu aktivit v této oblasti. Další věcí samozřejmě je ta diskuse tady na tomto fóru, a která by měla pokračovat ohledně e, financování Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A já jsem si tady zaznamenal jednotlivé komentáře na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli. Čili Barbara si chce ještě vzít si slovo, prosím, paní zpravodajko. Eh, semplicemente perché prendo nota anche di quello Děkuji, pane předsedo. Ráda bych vlastně jen řekla, že si to, co řekl pan Portaš, znamenám. Chci si to poznamenat pro diskusi, která bude probíhat opakovaně. Ale ráda bych rovněž řekla, že já jako osoba zodpovědná za tento fond, za svou skupinu, Neustále opakuji, že jsme o, to, o tomto tématu již hlasovali. Všichni se shodneme na tom, že budoucnost tohoto fondu musí být eh, nějak zvážena v souvislosti s finančním výhledem. Musíme se rozhodnout, jestli v té diskuzi budeme pokračovat v našem výboru, anebo jestli ji přesuneme do jiného výboru osoby, které totiž jsou členy našeho výboru, jsou členem i v tom jiném výboru, takže se musíme rozhodnout. Budeme o tom hovořit tady, anebo tu celou diskuzi přesídlíme do jiného výboru. O tom jsme přeci hovořili již vícekrát. Všichni přeci víme a na tom se zhodneme, že proto, abychom nyní našli rozpětí pro tuto rozpočtovou položku, to je taková no, choulostivá záležitost protože pokud tu deku si přihrneme blízko k bradě, tak si odkryjeme nohy, anebo pokud budeme chtít naopak zakrýt nohy, tak nám bude táhnout na krk. Samozřejmě bude vždy někdo nespokojený, pokud přesuneme to rozpětí. Pokud teď přesuneme tuto diskuzi do výboru, který bude příslušným výborem a který bude zodpovědný za tuto diskuzi, bude to rozhodující pro budoucnost tohoto eh, fondu. Musíme si tedy zodpovědět tu základní otázku. Budeme o tom dále hovořit v tomto výboru, anebo tu diskusi přesuneme? Eh, il est clair. Ano, děkuji. Je jisté, že eh, trvalé řešení by měla navrhnout komise, to je jisté. Ale je možné, že budeme muset ten systém upravit dříve. Ono bude záležet na počtu případů a na prostředcích k dispozici. Pokud postupně, jak se budeme dostávat z krize, počet případů bude klesat, a tak se e, můžeme Eh, jak si můžeme počkat na další víceletý eh, eh, projekt. Ale jestliže by žádostí bylo čím dál více a prostředku bylo čím dál méně, tak potom bychom museli systém upravit. To je jasné, uvidíme. Pan Tlunken také požádal o slovo ještě jednou a tady je řečeno, že jsem přehlédl pana Dardena. Já se opravdu velice omlouvám nemám ve zvyku hledět ke krajní levici, ale Juta je ještě více vlevo a taky se hlásila, takže prosím, pan Aglun nejprve. Děkuji, pane předsedo. Mám štěstí, že sedím uprostřed, takže mohu mluvit stále, jak vidím. Jen krátký komentář především. Děkuji generálnímu řediteli za vysvětlení týkající se převodu prostředků. Šlo mi o to, ale že když se podíváme několik týdnů zpátky a, a na různé převody, ne všechny prostředky přišly právě z této položky. Nemám tady e, všechny ty do, dokumenty před sedou, ale jak říkal generální ředitel, e, Eh, sice prostředky se převádí z několika položek, ale všechny jsou jaksi ze stejné kapitoly. Jsou to významné eh, kapitoly a ehm, tyto eh, přebytečné peníze vlastně si zaslouží jaksi vysvětlení, proč tam jsou přebytky a myslíme si, že by to měla komise zkoumat, zvlášť jestliže došlo v minulém roce eh, k, me, k zmenšení eh, investic ze strany rizikového kapitálu, což potom vedlo k menšímu čerpání. Zase tak eh, se domníváme, že by tyto prostředky měly být využity tam, kde je potřeba a když se podíváme na výbor Econ, tak se zdá, že je tam skutečně veliká potřeba právě v tomto konkrétním odvětví a pak je zde mě nějak nějaký problém v našich strukturách. Čili proto bych, eh, bych si přál, aby komise jak si důkladně prostudovala, proč ty prostředky nejsou využity v té konkrétní kapitoli, ze které jsou eh, pře, eh, převáděny. A jsem si jist, že i v našich výborech se ještě tím budeme zabývat je to, eh, ale i, i pro komisi, pro příští léta je to důležité. Jak říkal pan Lamasur, my pro příští rok jsme odhlasovali více peněz, ale nemá smysl eh, eh, odhlasovat více peněz, jestliže zase nebudou vyčerpány. Děkuji, pane kolego. Pan Darden. Merci, président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě poznámky. Jedna se týká převodu uvolnění prostředků. Souhlasím s tím, co říkal pan Portas a s reakcí paní Matera. Byla tady řeč o těch převodech. Naše frakce se vyjádřila proti využívání těchto eh, převodů, proto jsme taky minulý týden předložili pozměňovací návrh a Eh, budeme uvažovat tedy o tomto i v budoucnu. My jsme proti těmto převodům bez ohledu na to, ze které položky eh, se prostředky budou brát. Tento fond by měl mít vlastní zdroj financování a v rámci eh, jednání o eh, rozpočtu v roce 2011 by se toto mělo vyřešit, mělo by se o tom hovořit také v komisi ŠUR, ale rozhodně si domnívám, že je potřeba, aby tento fond měl vlastní zdroj financování a vzhledem k počtu žádostí, který rozhodně ne- neklesá, je to asi nutné. Druhá věc, ta se týká odpovědi pana generálního ředitele z komise. Nelze se uspokojit touto částečnou odpovědí. Já mu sice za to děkuju, nicméně se mi zdá paradoxní, jestliže v době krize dochází k nevyužití, k nedočerpání Eh, těchto fondů, jestliže bychom naopak mohli očekávat větší poptávku ze strany malých a středních podniků. Eh, takže, jak říkal pan Aglund, je potřeba jaksi prohloubit vysvětlení nedočerpání těchto prostředků a já doufám, že se budeme mít příležitost k tomu vrátit a že budeme, získáme více vysvětlení ze strany komise. Děkuji. Předseda, ano, děkuji. Eh, krize každopádně nebo pravděpodobně e, může být vnímána jako jev, který má protichůdné důsledky. Na jedné straně jsou tady e, další potřeby financování pro podniky, na straně druhé méně projektů. Už vlastně <clears throat> delší dobu banky neinvestují, e, nefinancují investice, zatímco jinde je to prostě financováno bankami. Ve Spojených státech jsou investice financovány Eh, bankovními trhy eh, finančními trhy. Takže eh, my v tom zatím nemáme tak úplně jasno, upřímně řečeno. A to, k čemu dochází v posledních měsících, pravděpodobně neodráží nějakou dlouhodobou situaci. Ale ta, ty otázky které tady zazněly, vážené kolegyně a kolegové, nepochybně budou muset být zodpovězeny. Paní Hau, která s námi bude hovořit jako místopředsedkyně rozpočtového výboru a také jako předsedkyně dalších eh, výborů, tak prosím, Juta. Stejně jako to, co říkala Barbara, ano, je to naprosto správné. Nacházíme se v roce 2010. Výbor SURE vydá svou závěrečnou zprávu. A tam se určitě vyjádříme také k tomu, jestli chceme zřídit nějaký zvláštní fond, a nebo je ten fond zatím pouze ve virtuální podobě. Budeme také hovořit o tom, jestli tento fond budeme zásobovat z jiných rozpočtových položek, anebo ne, ale to se ukáže příští rok. Ale my v rozpočtovém výboru musíme z roku na rok přemýšlet také nad tím, jak naložíme se stávajícím právním základem tohoto fondu a jak s tím fondem budeme zacházet podle toho právního základu. A právě v tuto chvíli se před námi vyřazují ty otázky, které položil pan Haglund. I já jsem přesvědčena o tom, že stejně jak to řekl pan předseda Alan, je tomu tak, že mnoho podniků současné chvíli nechtějí expandovat, anebo že spoustu podniků eh, podnikatele nezakládají v současné chvíli. Ale stále se setkávám také s tou situací, že banky jsou velmi váhavé. Banky nejsou připraveny použít peníze, které přichází z Evropské unie. To vím ze zkušenosti těch podnikatelů, kteří si u mě stěžují. A myslím si, že právě v podpoře malých a středních podniků je toto to, to slabé místo. Že právě u nástroje eh, reakce na krizi je toto to, to slabé místo. Nepodařilo se nám nějak zorganizovat eh, to, aby peníze opravdu dopluly k tomu konečnému příjemci. Myslím si, že v této oblasti musí komise něco udělat, musí nějak zasáhnout. Jsem přesvědčena o tom, že parlament může sice poskytnout peníze k dispozici, ale když se ty peníze nedostanou ke konečnému příjemci, tak to vůbec nepomůže a příští rok nám ty peníze opět zbydou. Tak samozřejmě ve výboru SURE o tom musíme hovořit a samozřejmě to také uděláme nepochybně. A myslím si, že všechny potom informujeme a vyjádříme se, my všichni v parlamentu tady, a vyšleme nějaký signál nějakým směrem. Ale nyní musíme najít řešení na základě toho právního základu, který zde máme pro rozpočty pro příští rok. Proto, abychom mohli podle současného právního základu i nadále financovat ty věci, které potřebujeme. To, co pochopili členské státy, je, že tento fond pro přizpůsobení se globalizaci máme a že to je skvělý nástroj pro to, aby mohly státy financovat své vlastní aktivity. V současné chvíli tedy ty eh, státy mají určité pokyny, podle kterých se mohou naučit celý ten proces a stále častěji eh, toho nástroje i nyní využívají. Děkuji a na řadě je pan Havel. Čátku. Eh, jednu poznámku, to je, že ten problém, který tady řešíme, je svým způsobem systémový. Je systémový v tom, že jestliže máme eh, systém eh, financí, systém rozpočtu evropského nastaven takto, tak vždycky budeme pracovat s určitou mírou nadfinancování, že jinak bychom neměli elementární nástroj flexibility, který potřebujeme. Čili to je první systémová záležitost a nikdy nám asi nemůže eh, výjít eh, nic jiného. Je otázka míry přiblížení Eh, k nějakému výsledku, ale nic víc. Ta druhá otázka, která si myslím je zajímavá, samozřejmě i já bych rád viděl, aby ten eh, fond přizpůsobení se globalizaci eh, měl nějaký svůj vlastní zdroj. Na druhé straně vysvětlení pana generálního ředitele bylo poměrně přesné, protože tak, jak nám fungují zdroje, které máme k dispozici, oni nám přece fungují do značné míry komplementárně. Máme-li eh, hospodářskou krizi, je evidentní, a je to zkušenost i z mé země, že celá řada podniků omezuje své aktivity, nemá prostor pro kofinancování projektů, to znamená, že na jedné straně nám budou zbývat projekty, a budou nám zbývat tedy peníze, na druhé straně se nám uvolňují prostředky pro financování toho globalizačního fondu. Čili mně ten výklad přijde docela přirozený a Svým způsobem jsem rád, že část těch prostředků máme. Pochopitelně, eh, stejně jako Juta, bych byl rád, aby ty prostředky skončily v inovacích, ale to v tuto chvíli evidentně není možné. No, to je jasné. Eh, je tady krize pokud nejsou určité rychlé perspektivy eh, nějakých nových eh, možností, tak prostě to podniky vnímají jako velice riskantní záležitost eh, nějaké projekty zahajovat na druhé straně každá rozpočtová linka, která znamená spolufinancování z národní úrovně, no tak eh, tam samozřejmě je tomu tak, že naši eh, veřejní partneři, partneři z veřejného sektoru v národních státech také nemají eh, mnoho prostředků. Takže pokud to mám nějak stručně schrnout, eh, tak třeba v zdravotnictví, pokud existuje eh, situace nějaká, eh, nějaké chřipkové energi- epidemie, no tak se víc peněz věnuje tímhle směrem, než k budování olympijských stadionů. Samozřejmě je příjemnější věnovat prostředky na trénování sportovců na olympijské hry, než, než pečovat o nemocné. A teď pan Arton, který uzavře tuto rozpravu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám ráda z toho, co řekl pan Haglund a rád bych to pouze podpořil, ale rád bych to rozehrál poněkud více. Proces čerpání prostředků pokračuje. Řada členských států obdrží své prostředky, ale některé státy prostředky nedostávají. Eh, celý ten proces musíme zkrátit proto, aby členské státy věděly, na čem jsou. A eh, rád bych podpořil to, co říká moje politická skupina. A sice že musíme prostředky, eh, že musíme členským státům umožnit, aby prostředky dostali zpátky a potom s nimi udělali, co uznají za vhodné. Předseda. Děkuji, kolego. Dobře, takže můžeme uzavřít výměnu názorů eh, k této věci a připomenout následující. Co se týče žádosti ze strany Irska, to je bod 5 našeho pořadu jednání, tak tady se plánuje, že stanovisko bude přijato Eh, výborem pro zaměstnanost 26. října a my eh, bychom v eh, Kobu měli hlasovat ve stejnou dobu, tak aby celá věc mohla být předložena plenárnímu zasedání v listopadu. Na druhé straně, co se týče žádostí z Portugalska, z Nizozemí, Španělska a Dánska, to je bod 8, 9, 10 a 11 pořadu jednání, tak výbor pro zaměstnanost své stanovisko k těmto čtyřem bodům již dal 30. Eh, září a my bychom k tomu měli hlasovat zítra. Paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste to skvěle. Ráda bych jen doplnila jednu maličkost a připomněla ji kolegům. Co se týče té žádosti Irska, máme zde možnost doručovat pozměňovací návrhy do 20. září, takže to jsem vám jenom chtěla připomenout, kolegové. Eh, diskuze kolem tohoto návrhu byla velmi zrušená a proto očekávám více pozměňovacích návrhů. Très bien, je vous remercie. Předseda, ano, dobře, viděli jste, jaká je situace. ve které se nacházejí naši irští přátelé. Rozhodnutí, která byla přijata v posledních dnech irskou vládou, vedla k tomu, že veřejný deficit Irska e, tvoří 32 e, hrubého národního e, produktu v jednom roce. A jejich cílem je vrátit se ke 3% v roce 2014. Tohle všechno z mé strany vyvolává eh, určité mrazení v zádech. Ale to znamená, že situace, ve které se Eh, budeme nacházet eh, při eh, tom dohadovacím řízení s komisí a radou. A se bude jednat o rozpočet pro rok 2011. Já prostě si těžko dovedu představit, že bych Irsko žádal, aby svůj deficit ještě zvýšila kvůli financování evropského rozpočtu. Na řadě je Barbara. Promiňte, pane předsedo. Nyní jsem tomu všemu přišla na chuť, takže budu pokračovat. Musím vám říct, že jsem se spletla v termínu k tomu předkládání pozměňovacím návrhu k irskému návrhu. Ta lhuta pro pozměňovací návrhu, návrhy je 15. října. Ano, 15. října. 15. října v 10 hodin aby ještě bylo možno přeložit pozměňovací návrhy do všech jazyků. Děkuji vám. Takže my jsme takto probrali bod 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Šestka vlastně byla odložena. Máme před sebou ještě sedmičku, pardon. E, Opravní rozpočet číslo 6. Pan Gualtieri není přítomen. Pan Šurian by nám to mohl předložit. Jedná se tedy o návrh opravného rozpočtu číslo 6. Prosím, pane kolego. Elnök úr, legjobb tudomásom szerint teljes egységben vagyok. Děkuji, pane předsedo. Pokud vím, eh, jak si jsme v plném souladu se spoluspravodajem a navrhujeme, aby tento návrh eh, byl výborem schválen bez změn, tedy ten návrh opravného rozpočtu. Eh, o co se tady jedná. Z hlediska rozpočtu vytvoření služby pro vnější činnost eh, není neutrální. My jsme si nikdy nemysleli, že bude neutrální z rozpočtového hlediska. To bylo do začátku jasné, že jsou to jen sliby. A teď, jak se ukazuje, tak to vyžaduje peníze navíc. A naš společný návrh eh, byl no, tak ten byl, původní projekt byl, že ta orga, společná organizace bude uh, od dubna, teď možná bude od listopadu. Změna číslo 6 eh, vyplývá z toho, že tu budou tři měsíce ak- činnosti této služby a je potřeba jí zajistit odpovídající prostředky. Teď tedy zdá se, že už jde jenom o dva měsíce, takže bychom teoreticky se mohli ptát, zda tedy máme eh, ty prostředky o třetinu zredukovat, nicméně zpravodajové jsou toho názoru, že by to bylo velké riziko, jestliže rada schválila tento návrh a my jej neschválíme, pak by muselo proběhnout dohodovací řízení a to by e, probíhalo současně s velkým e, dohodováním, takže stejně ani v listopadu by služba nemohla začít. Takže asi menším zlem bude zajistit prostředky pro začátek a bude to daleko lepší, než dělat, jak si vytvořit špatnou eh, představu o Evropské unii, že nejsme schopni rozhodovat eh, včas o tom, co je potřeba. Pokud by eh, tady se zdálo, že dochází k nějakým velikým výdajům navíc, což se nedomnívám, pak by komise měla mít možnost realizovat převody. Ovšem tady není možný klasický převod, protože se jedná o specifickou polužkou, o položku a vnitřní převody nemají smysl. Čili stručně eh, řečeno, jsem toho názoru, že tento návrh by měl být eh, schválen i proto, abychom jaksi prokázali dobrou vůli našim partnerům a jsou jiné body, které budou daleko kontroverznější. Předseda, ano, děkuji. Dobře, takže se jedná o návrh opravného rozpočtu na rozpočtový rok 2010 a jedná se o poskytnutí prostředků služby pro vnější činnost na konec roku 2010. Ty eh, fondy, kterým, o kterých jsme hovořili a Eh, kdy chceme dát do rezervy část prostředků pro službu eh, pro veřejní činnost, Prvnější činnosti se týkají roku 2011. Geran žádalo slovo. Děkuji, já budu velice stručný a omlouvám se eh, pan omlouvám pana Gualtieriho, který se nemohl Eh, zúčastnit a požádal mě, abych potvrdil přesně, co říkal kolega Surian, to znamená, že navrhuje schválit ten eh, návrh tak, jak zní eh, na příští plenárce. Ano. Děkuji, pan Porta. É só para fazer uma pergunta ao colega Laszlo Surian. Já mám otázku na kolegu Suriana. Já to přesně nepochopil. Možná jsem špatně slyšel, ale pochopil jsem to tak, že služba pro, veřejn, pro vnější činnost nezačne fungovat dříve než v listopadu. Přičemž ten návrh na převod prostředků se vztahuje ke třem a ne ke dvěma měsícům. Bylo to zdůvodněno. Jestliže tu není riziko nějakých neočekávaných výdajů. Proč tedy převádíme prostředky z, z, z tímto způsobem, pane zpravodaji? Uh, I think that the translation was, was good. Já si myslím, že ten překlad byl v pořádku. Uh, je to v podstatě tak, že máme e, tříměsíční e, podporu a dvouměsíční požadavek, doslova teda, supportation and e, requirement. Ale ono by to potom z procedurálních důvodů vedlo k spoždění a to spoždění, ty průtahy by byly již proti dohodě, takže z rozpočtového hlediska by to bylo prostě rozumné, ale dělat tak, jak je navrženo. Ale e, jsou tady ještě ostatní e, hlediska. Já navrhuji i vzhledem k dalším okolnostem, abychom postupovali podle toho dokumentu. Vy se ptáte, proč je tam ta lhůta tři měsíce. No prostě e, je ve chvíli, kdy se připravil eh, ten opravní rozpočet, tak se uvažovalo, že to budou tři měsíce. A pokud teď ještě vlastně věci projednáváme, diskutujeme, doplňujeme, tak vlastně vzniká další měsíc. A tady vlastně je to otázka ztráty tváře pro Evropskou eh, unii. To je ta zásadní otázka. Eh, alespoň část té otázky. Děkuji. Oui, merci, monsieur Hartung. Děkuji, pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, tuto otázku rád přesunul na zítřek. Ale paní Ešnová celou dobu říkala, že chce celý rozpočet těch 8 milionů udržet stranou, zvlášť. A kdy to, prosím vás, jednou, kdy to konečně přestane? Rád bych se zeptal na nizozemské delegace. Vážení kolegové, neutralita musí zohlednit 28 eh, rozpočtů. 27 národních rozpočtů a k tomu ještě ten jeden, 28. A tady se dostáváme do situace, kdy je míč na straně hřiště národních států. To říkám já vládě ve Francii u nás domů. E, doma e, je, jsou dva pohledy na tu službu pro vnější činnost. E, za prvé bychom mohli říct, máme 27 národních diplomatických sborů, tak ještě jeden navíc a budeme mít jich 28. Pokud to půjde tímhle směrem, tak je to E, špatně z hlediska finančního, diplomatického i e, úřednického, administrativního. A druhá možnost je, my prostě budeme transformovat několik velkých evropských e, služeb pro vnější činnost a pokud tedy půjdeme touto cestou, touto transformací, tak nejenom, že nevznikne vlastně zvýšení daňové zátěže, zvýšení veřejné eh, Eh, výdajů, ale naopak snížení, protože pokud za nějakých 15-20 eh, let bude tady pouze jeden diplomatický sbor pro 27 členských států, no tak to bude obrovská úspora. Jedná se o politické rozhodnutí. A teď, co se eh, týče té neutrality, je třeba si uvědomit, že těch 18 milionů, které tady přidáváme a které v příštím roce budou představovat nějakých 34 milionů tak ve skutečnosti se jedná o přesun výdajů z Eh, rady či členských států či komise směrem ke službě pro vnější činnost. Služba pro vnější činnost potřebuje další eh, finanční prostředky, protože vytváříme něco, co tady doposud neexistovalo a pak má také svou vlastní rozpočtovou eh, sekci, svůj vlastní rozpočtový oddíl číslo 10. Ale vy samozřejmě upozorňujete na to, že v tom režimu, který máme za rok, za dva, a to říkám hlavně našim budoucím zpravodajům pro rozpočet na rok 2012 a 2013, tak tam pak bude zapotřebí se bedlivě podívat na to, k jakým úsporám došlo v dalších institucích a v členských státech v porovnání s tím, jak se zvýšily, jak e, tedy Eh, prostředky finanční, tak eh, vlastně personální vybavení a další vybavení eh, služby pro vnější činnost služby tedy mm, paní Eštonové. K tomu to nemá již nikdo nic dalšího, dobře, takže budeme hlasovat zítra. Paní Gresle předkládá pět pozměňovacích návrhů, které jsou právě teď překládány do všech pracovních jazyků unie a já doufám, že e, tyto převedené texty budou dnes večer k dispozici, tak aby si každá frakce mohla připravit svou reakci. Každopádně již teď jsou tyto pozměňovací návrhy k dispozici v angličtině a v rodném jazyce paní Gresle. E, týká se to tedy e, rozpočtových záležitostí, takže číselné údaje jsou eh, pochopitelné, ty jsou arabskými čísly. A teď tedy eh, bod 7 eh, máme za sebou a můžeme přejít k bodu 12, ale teď se vlastně dostáváme již k tomu, co bude předmětem zítřejšího hlasování. Ještě si to chci zkontrolovat s panem Šurianem. Zítra tedy budeme mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uvolnění prostředků o kterých budeme zítra hlasovat. Ty čtyři první se vztahují k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o kterém jsme teď diskutovali a o, kterém tady, o těchto věcech budeme hlasovat zítra. A pak u těch dalších institucí tady máme ještě nějaké uvolňování prostředků také jakož není přítomen či nebude přítomen pan Manka, tak nám sociálně demokratická frakce musí říct, zdali někdo nahradí pana Manku, anebo zdali to mám být já. Je tedy zapotřebí, je tedy zapotřebí, aby někdo ze sociálně demokratické frakce nám řekl, zda někdo jiný eh, bude hovořit jménem pana Maňky, či zda to mám být já, protože pan Maňka není přítomen. Takže to je bod 13 a teďko 14, 15, 16, 17. Tam není co dodat. A pořad jednání eh, pro dnešní odpoledne je tedy ukončen. A já tím končím zasedání našeho výboru a eh, v sále zůstanou tedy kom koordinátoři a k tomu dva zpravodaje. zpravodaje. Takže to je vše a tlumočníky tady kvůli našemu jednání ponechávám. Děkuji.